unií a západní Afrikou. Tak nejprve pan Bernd Lange. Merci, madame le président. Děkuji vám, paní předsedající, vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové. My jsme velice dlouho jednali s africkými státy tak, abychom měli utvářené takové partnerské dohody, aby bylo možné je podepsat a předložit k ratifikaci do parlamentu. My si to přejeme a to proto, že ekonomický rozvoj partnerských zemí v Africe a regionální rozvoj v Africe chceme posilovat. Víme, že právě v oblasti západní Afriky celá řada zemí je závislá na vývozu. A proto jsme tam eh, viděli, co, nastolili celou řadu asymetrických aspektů a určité citlivé oblasti jsme například z těch dohod úplně vyňali. A cíl posílit regionální tvorbu ekonomických hodnot je, myslím, velice jasný. A když se na to podíváme, takže například ze západní Afriky Eh, pochází na 80 kakaových bobů, které spotřebováváme, ale pouze 4 čokolády. Tak zde je vidět, že je potřeba v určité oblasti posílit tu tvorbu ekonomických hodnot. Když se podíváme na západní Afriku, tak se tam ovšem také objevují eh, určitá významná témata trvalé udržitelného rozvoje. Podívejme se například na téma kakao. Při sklizni kakaových bobů víme, že bývá pravidla využívána dětská práce. A nedovedu si představit, že když budeme konzumovat takovou čokoládu, že tím vlastně budeme podporovat dětskou práci. A proto to téma udržitelnosti je nesmírně důležité, musíme se na něj zaměřit i v souvislosti se západní Afrikou. No a pak se dohra, dostává taková velice specifická zvláštnost. My už totiž jednu partnerskou dohodu uzavřenou máme, která více či méně funguje, ale funguje. Je to dohoda s Cariforem a David Martin je eh, odborníkem na tuto oblast. A právě v té kapitole udržitelnosti máme celou řadu velice pozitivních zpráv. A když to, paní komisařko, srovnáme s dohodou se západní Afrikou, tak tam je mnoho nepopsaných listů. A proto vám, paní komisařko, klademe čtyři otázky. Za prvé, jak tedy s tou realizací lidských práv a práv zaměstnanců zajistit? V té dohodě Cariforum je jasný odkaz na normy Mezinárodní organizace práce. Zvláště také eh, je tam zmiňována nucená práce dětí. Potom ta druhá otázka, ta se týká toho konzultativního gremia, které má vzniknout. I zde v té dohodě chybí jasný popis úkolů. A to je velký rozdíl, když se podíváte na dohodu Cariforum. Takže kdo definuje úkoly, jaké zdroje má toto grémium, jak jsou nastaveny jednotlivé postupy, jak jsou zapojováni i třetí strany, například v dohodě Cariforum eh, je zahrnováno, zapojováno také Mezinárodní organizace práce ILO, anebo otázka, jaké mechanismy se používají při řešení sporů. I toto vše se skrývá za tou otázkou číslo dvě třetí otázce. Tam jde o takovou principiální otázku, jak komise jako celek, DG Trade, ale také Evropská služba prvnější činnost chce zajistit, aby organizace občanské společnosti a jejich stanoviska byla náležitě zohledněna. A rádi bychom také věděli, jak vlastně tyto elementy budou zařazeny časově do jakého časového rámce. Takže když bude ratifikována EPA se západní Afrikou, jsme si mohli být jistí, že ta udržitelnost bude adekvátně zajištěna. Děkuji vám. Děkuji. Paní Malstrem má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, dělení Obchod pro všechny, které jsem v loňském roku tady představila, eh, zdůrazňuje náš závazek předkládat eh, udržitelné eh, výsledky i včetně výsledků v oblasti udržitelného rozvoje. A to je také příklad dohod o hospodářském partnerství, které vyplývají z dohody v Kotonu takže jde o dlouhodobě udržitelné cíle, e, včetně zachování prvků spojených s ekonomickým, sociálním a dalším rozvojem. Pak jsou tady samozřejmě specifická ustanovení o pracovních normách a životním prostředí. A právě to bude vést implementaci e, celé dohody se západní Evropou se západní Afrikou tak, abychom zajistili realizování našich cílů, budeme provádět pravidelný monitoring, včetně aspektů udržitelného rozvoje. Budeme tady mít observatoř, která bude monitorovat veškerý postup a také zajišťování cílů udržitelného rozvoje. A ohledně časového harmonogramu jedná se o dlouhodobou dohodu a společná revize bude procházet každých pět let. To znamená, že strany budou mít právo pravidelně možnost hodnotit pokrok a řešit případné výzvy. My na straně komise eh, budeme především dbát i na lidská práva, pracovně právní vztahy, eh, pracovní podmínky a tak dále. A na základě monitorování budou přijímána specifická opatřování, opatření, eh, která budou moci jít i cestou pozměňovacích návrhů do dohody jako takové. A co se týče dodržování zá Vasku včetně oblasti lidských práv a pracovních práv, tak komise využívá nástrojů a mechanismů, které poskytuje dohoda z Kotonu, to znamená, že se začíná politickým dialogem a přiměřenými opatřeními a je tam dokonce i ta poslední možnost eh, eh, suspenze toho, eh, té smlouvy. Komise začala již s přípravou se západní Afrikou, aby se brzy ustavil vytvořil společný poradní výbor, který bude eh, mít v sobě začleněny všechny prvky společnosti. Také eh, budeme eh, hovořit o finančních možnostech pro tuto poradní instituci. V tomto směru má v rámci Evropského fondu rozvoje komise vhodné prostředky. Ten poradní výbor bude také pracovat v souladu s radou EPA a bude přinášet doparočení ve všech oblastech oblastech, které spadají do této smlouvy. Jak Rada EPA, tak poradní orgán eh, se budou zabývat jakýmkoliv tématem, které bude vzneseno, včetně případného nedodržování eh, jednotlivých parametrů. I příspěvky občanské společnosti budou samozřejmě zohledněny a případné změny budou realizovány. Cílem je udržitelný rozvoj ve všech oblastech, které tato tato dohoda zahrnuje. A samozřejmě to vše bude vyžadovat partnerství, spolupráci, účinnost a klíčovou roli pro eh, politiky a místní zúčastněné strany. Bylo by velmi dobré, kdyby Evropský parlament už teď se zapojil do příprav se západní e, Afrikou a vytvořil co nejdřív e, předpoklady pro založení společného e, výboru. Poté, co vstoupí dohoda v platnost, tak takovýto výbor bude velmi důležitým monitorovacím orgánem a jeho výsledky, jeho závěry pro nás neocenitelnou vzájemnou pomocí. Děkuji, doufám, že jsem zodpověděla otázky, které byly vzneseny. Děkuji, takže teď jednotliví řečníci. Pan Kaspary na minutu 30. Vážená paní předsedající, podíváme-li se na to, odkud přichází velká část ekonomických uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy, pak padne náš zrak na Afriku a v této souvislosti je jasné, že musíme zlepšit životní podmínky v Africe. To nevyřeší všechno obchod, ale obchod může také k přispět ke zlepšení situace a právě proto si přeji, aby tato dohoda vstoupila v platnost co nejdříve v mnoha zemích. Chci zdůraznit několik věcí, o kterých již hovořil kolega Lange. To jsou věci, které jsou odlišné v této dohodě. A to souvisí také s tím, kdo eh, navrhl tyto věci, které jsou nezávazné. Já na některé věci mám kritický názor, a nebo to byli naši obchodní partneři v Africe, kteří mají jiné představy ale eh, vždy dohody eh, mohou vstoupit v platnost, jestliže jsou rovné podmínky pro oba dva obchodní partnery. A já se chci zeptat, zdali využijete, paní komisařko, eh, ve středu příležitosti, kdy tady budeme mít v parlamentu před pana prezidenta z Nigérie a budete, zdali s ním budete hovořit. Děkuji vám. A nyní Curtin Darling za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedající. Na podzim minulého roku jste, paní komisařko, odhalila novou obchodní politiku, která má název eh, Spravedlivý obchod pro všechny. Dnes hovoříme o obchodní eh, o dohodě se západní eh, Afrikou, ale já se domnívám, že nejsou splněna všechná kritéria, například v oblasti respektování lidských práv a využívání či zneužívání dětské práce situace. Tato dohoda neobsahuje žádné předpisy k implementaci těchto závazků. Jsou to pouze práva na papíře a to se musí změnit, protože EU tato práva zakotvila ve všech dohodách v minulých letech a my chceme zachovat tyto standardy, my chceme monitorovat také tyto dohody a tato dohoda musí být zlepšena. A pan Gerige za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji výboru pro obchod za tuto iniciativu a já jako koordinátor eh, za státy AKT se připojuji ke kritice my potřebujeme rovné podmínky nejenom na fotbalovém hřišti. Potřebujeme rovné a dobré podmínky v obchodě. My často v Evropě hovoříme právě o rovných obchodních podmínkách a já jsem ráda, že vy jste, paní komisařko, na to upozornila. Takže my také musíme eh, vytvořit fair play v dohodě se západní Africe. V Německu často rádi říkáme, my to zvládneme a v této souvislosti s dohodou e, se západní Afrikou chci říci, prosím, zvládněme to. A pan Ferreira za jedna, jeden a půl minut. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Musíme zde hovořit jasně vyjednávání těchto dohod, které se jmenují obchody o hospodářském partnerství, jsou de facto dohody o volném obchodu. A už vlastně déle než deset let se o tom vyjednává, protože západoafrické země se bránily tomu eh, je podepsat ty dohody. Oni ty dohody vlastně ani nepodporují obchod, oni ho spíše obhrožují. A chrání země, které neaplikují naše hodnoty a pak vlastně vzniká jenom eh, další vlna špatných životních podmínek pro všechny a jenom tedy po velkém tlaku EU a po mnoha, mnoha letech Tyto země začínají pomalu přemýšlet o tom, že by určité podmínky začaly dodržovat. Možná je to také dané špatným svědomím některých a praktické dopady budou minimální nebo možná vůbec žádné. Děkuji, není paní Keller. Děkuji vám, paní komisařko, že jste poukázala na to, že lidská práva by měla být v centru obchodní strategie EU. S tím já hodně souhlasím, ale jak to dosáhnout, to je ta otázka. A v těchto dohodách o hospodářském partnerství se nám nedaří je úspěšně zahrnovat, protože ty zásadní eh, doložky v minulosti většinou vůbec nebyly použity, tak jak se postarat o to, že tuto možnost budeme využívat. Monitoring eh, často nefungoval nebo nepřispěl ke zlepšení situace lidských práv. Jak se tedy postaráme o tom, že v té dohodě opravdu budou lidská práva, že bude možné je prosazovat? To je, myslím, zásadní otázka. Takže jsou zde ještě určité nedostatky. Nemáme dostatečnou kapitolu o udržitelném rozvoji, to je problém, ale jsem ráda, že nám řeknete, jak tedy zde dáme tu možnost vymáhat ta lidská práva a případně sankce. Děkuji a nyní je jednu minutu 30 pan Fjellner. Děkuji vám. Tato jednání bývají často popisována způsobem, jako kdyby Evropa vydírala eh, Eh, nebohé chudé země a vnucovala jim své hodnoty, tak toto často popisuje levice. Kdyby to bylo tak snadné, bylo by to eh, velmi jednoduché. My bychom jim vnutili pravidla, oni by to jenom podepsali na té poslední stránce. Ale levice a eh, protivníci volného obchodu jsou nyní zde rozhněvaní, že Eh, západoafrické země nechtějí ty podmínky podepsat, ale obchod je nejlepší způsob, jak zajistit trvalý udržitelný rozvoj a bojovat proti chudobě. Takže po ukončení té debaty zde máme ještě jednu zásadní otázku. Zda tím obchodem Afrika schudne, anebo naopak bude bohatší, když s námi bude obchodovat. Bude bohatší díky volnému obchodu, nebo ne? Já věřím volnému obchodu, doufám, že kolegové také. Děkuji vám, pane Ferreiro. Já dám slovo panu Martinovi na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jak Ben Langen řekl, mám tu čest být pro EPACARI Forum. A je to takový určitý benchmark, kterým se poměřují ostatní dohody EPA. A Vlastně ta dohoda ECOWAS neplní tento standard, který máme v Cariforu, eh, protože tam se odkazuje na dohodu z Kotonu. Ale máme zde tu otázku, jak tu dohodu EPA v budoucnu skutečně vymáhat. A proto by mě tedy zajímalo, jak budou tyto dohody provázány. Paní Keller eh, uvedla, že zatím ten monitoring nebyl úspěšný, ale já vítám to, že paní komisařka slíbila, že se postará o to, aby ten monitoring byl řádně financován, mohl řádně fungovat a budete reagovat na zprávy z toho monitoringu. Kolegyně má pravdu, že dosud tomu tak nebylo, ale kdyby se to podařilo, znamenalo by to pokrok. Děkuji. A nyní má slovo první řeční v rámci metody každý AI. Paní předsedající, já mám tři otázky. První položil již pan David Martin a potom také se chci zmínit o dohodě s Kotonou tady se hovoří o tom, že se tady to má odkazovat na odko, o, konkrétní ustanovení dohody z Kotonu. A jestliže vyprší dohoda z Kotonu, tak na jaké bázi budeme dál jednat. A tady 12 ze 16 zemí na západě Afriky jsou málo rozvinuté země a potom tady máme také země APS. A to jsou tedy velké rozdíly mezi zeměmi. A my jsme to všechno vypočítali a zjistili jsme, že daňové ztráty jsou vyšší než zisky. A potom ještě k Nigerii, to je třetí otázka. Samozřejmě HDP se v současné době snižuje o 7 miliard, eh, se méně se dostává do rozpočtu. Pan Marias, děkuji paní eh, předsedající. Já se domnívám, že tato dohoda je velice důležitá, ale musí se splnit určité podmínky. Je třeba dosáhnout trvalé udržitelného vývoje se vš- ve všech zemích tohoto regionu. A my potom nebudeme mít tolik ekonomických uprchlíků, kteří budou odcházet do Evropy. Dojde také k nastolení míru a k ukončení konfliktu. To je druhý žádoucí eh, dopad protože i z tohoto důvodu odcházejí uprchlíci do Evropy. My se také musíme eh, seriózně zabývat dodržováním lidských práv, neboť v současné době dochází k porušování lidských práv a my musíme trvat na tom, aby práva nebyla porušována. Děkuji vám a nyní bylo ukončeno catch. Děkuji vám. Obchod je velmi důležitým nástrojem pro boj s chudobou. Rozvojová pomoc a další politiky společně s obchodem mohou opravdu vytvořit lepší eh, životní a pracovní podmínky. Jak víte, ty dohody eh, o volném obchodu eh, tohoto typu jsou asymetrické. My jsme jim otevřeni, ale nežádáme, aby se partneři africké země či země EKT se E, také podobně otevřely. Jsou tam velmi dlouhá e, období, která umožňují těmto zemím, aby se diverzifikovaly. E, já jsem byla v Nigerii přes Vánoce, hovořila jsem tam s plno lidmi a Nigérie by opravdu hodně mohla těžit z těchto nových ustanovení, protože by diverzifikovala svou ekonomiku, zvýšila by hodnotový řetězec. My můžeme pomoct tak, aby ta země a další eh, mohli zvýšit své normy v zemědělství, v průmyslu a eh, také eh, aby pomohli v oblasti práva a rozvoje. A my skutečně v tomto směru děláme hodně pro to, abychom definovali ty další možnosti. Udržitelnost a lidská práva jsou klíčovými pro všechny naše dohody. A samozřejmě souhlasím s paní Keller, že, jsme mohli, uh, že bychom mohli do budoucna dělat ještě víc. Není to jednoduché, ale musíme začít. Musíme začít s dialogem, uh, ne se sankcemi. Takže pokud začnete se sankcemi, tak ti, kteří uh, tam trpí, budou trpět ještě víc, protože jsou to právě ti nejchudší, kteří na to doplácejí. To znamená, že my musíme začít na více fórech, regionech, musíme zapojit občanskou e, společnost, musíme e, učinit všechny tyto kroky. Naše partneři, naši partneři nebyli připraveni na to jít tak daleko, jako jsme my chtěli, co se týče udržitelného rozvoje. E, ale je tady prostě ustanovení, ve kterém je stále tato možnost postoupit dál otevřena. A my se budeme zabývat implementací, monitoringem, abychom mohli sledovat všechny ty oblasti, jako jsou lidská práva, pracovní eh, práva, eh, práva eh, ochrany životního prostředí. A v tom směru má Unie zásadní roli. Eh, dohoda z Kotonu brzy vyprší a samozřejmě záleží na tom, jak to bude vypadat. Ať už se z Kotonu stane cokoliv, tak ta ustanovení jsou stále platná a ty zásady nebudou změněny, ať už se z budoucností dohody stane cokoliv. A my i v rámci dohody z Kotonu máme monitorovací možnosti a lidskoprávní dialog. Takže domníváme se velice pevně, že v rámci toho jednání, teď máme před sebou západní Afriku, ale vyjednávám i s dalšími, ta jednání už jsou téměř u konce, e, že se stále jedná o partnerství a že se stále jedná o něco, co bude opravdu maximálně výhodné v tomto případě pro západní Afriku a v těch dalších pro další země AKT, aby se vytvořily nové možnosti, pracovní příležitosti a e, udržitelný rozvoj pro občany, rodiny e, těchto zemí, tak, aby ty země vlastně mohly tak také přistoupit k další fázi regionální integrace, která je rovněž důležitá. Děkuji za pozornost. Předsedkyni děkuji.